We Čekáme na další kolegy. A vzhledem k tomu, že první den, tak eh, někdy se v pondělí člověk trošku spozdí. V každém případě jsem ráda, že jsme tady eh, s panem komisařem Mopulosem. Je to poprvé, co jste tady, my jsme již měli příležitost se setkat a v každém případě vám chci poděkovat. A pokud nám dovolíte, tak máme pár slov o programu a pak vám dáme slovo v italštině, budu pokračovat. Dunque, e primo punto. Dobře, takže nejprve si bych vás chtěla, vážení kolegové, všechny srdečně pozdravit a chtěla bych připomenout, že jsem Mm, byla eh, požád. A nejprve bych tedy chtěla eh, uvést krátkou informaci ohledně prvního trialogu o jednotném trhu. Myslím, že to bude eh, vlastně první bod našeho schůze za zavřenými dveřmi, protože dnes máme opravdu velice nabitý pořad jednání, pokud s tím tedy takto souhlasíte. Můžeme tedy považovat takto pozměněný pořad jednání za schválený, než dám slovo komisařovi Petro. Dobrá. Takže takže přejdeme tedy k druhému bodu, to je vlastně zápis z 16. dubna, ten už byl schválený a nyní bod 3, sdělen, několik sdělení, takže tlumočení francouzština, angličtina, italština a tak dále, španělština, čeština, maďarština, litevština, rumunština, bulharština. Dánština. Eh, jednání je také vysílané na internetu, webstreamované a všem kolegům bych chtěla připomenout, že eh, Ukončíme tedy eh, schůzi v 17.30. Potom je zorganizovaná, zorganizovaný shuttle bus na dopravu na místě. Chtěla bych zde přivítat pana komisaře ale ještě kolega Lazos požádal o příspěvek dvouminutový, takže prosím, buďte stručný. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem měl příležitost eh, obrátit se na váš výbor v minulosti. Kultura vlastně eh, souvisí s demokracií. Ve starověkém Řecku jsme vlastně měli určit jsou určitá slova, která vlastně eh, polis ve staré řečtině to vlastně znamená, že je to obydlené městy, polites, a výsledkem je civilizace, tedy občan, město, kultura. Tyto pojmy mají vlastně stejný kořen ve staré řečtině a z tohoto důvodu říkám, že pojem civilizace je úzce spojen s demokracií a s dobrým fungováním demokracie. Tím vším chci říci, že si myslím, že je nepřijatelná následující zkuš, skutečnost. Ostatně už zdůraznil na plenárním zasedání eh, Evropského parlamentu ve Štrasburku minulý týden. Hannibal Anteportas, to vlastně byla slova eh, římského senátora. A já vlastně chci říct si to tež. A to věř, věřitelé vlastně uvázali uzel eh, kolem krku řeckých občanů bez jakéhokoliv respektu vůči vůli řeckého lidu. Řecký lid jasně řekl, že už nechceme půjčky, že se chceme osvobodit, že už si nechceme cokoliv půjčovat, chceme svobodu. A z tohoto důvodu říkám, bez toho, aniž bych žádal stanovisko mého kolegy a mého pana komisaře. Z tohoto důvodu ostatně já jsem vždy říkal, že je potřeba hovořit o všem, o všech tématech a samozřejmě budeme hovořit o přistěhovalectví později, ale rád bych zdůraznil, že pokud komise respektuje kulturu a demokracii, tak je potřeba bychom eh, Víte, kolego, že to je mimo eh, program. Já vlastně respektuji E já si myslím, že Evropa musí být solidární, ale samozřejmě jsou určitá pravidla. Máme zde program, já k tomu nechci nic už doplnit. Já si myslím, že jsme všichni dobře pochopili, co nám chcete říct. Takže domnívám se, že nyní bychom mohli oficiálně eh, přivítat našeho komisaře Dimitrase Avramopulose, který je komisař odpovědný, jak všichni vědí, za migraci, vnitřní věci a občanství. A to je vlastně právě ten konkrétní důvod, proč máme to potěšení zde dnes pana komisaře pozvat, protože zde je věc, která nám obzvláště leží na srdci, vážený pane komisaři, Samozřejmě možná to není až tak důležité z rozpočtového hlediska, ale symbolicky důležité pro nás vlastně sítě, které, síť, která je vytvořena mezi občany, mladými lidmi, školami a tak dále. To je Evropa, která eh, možná vlastně eh, hovoří jazykem posilování identity, posilování občanství pro, občans, pro občany Evropské unie, ale i pro ty osoby, kteří nepocházejí ze zemí Evropské unie, ale kteří se chtějí podílet a chtějí sdílet tyto hodnoty a tato, tyto, tuto kulturu. Takže jsou zde samozřejmě důležité otázky, na které bychom rádi vyslechli váš názor. Víme, že eh, nyní odpovídáte za tuto oblast, protože dříve to spadalo do působnosti komisaře pro kulturu a školství. Vážený pane komisaři, my vlastně doufáme, že nebude žádné rozdělení nebo že tyto cíle nebudou rozděleny, ale naopak, že se více ještě skloubí v rámci této tematiky. Ještě bych ráda řekla několik slov. V minulém volebním období jsme zažili ty významné rozpočtové škrty Eh, právě v této oblasti, protože tam bylo o 30 milionů eur méně. Eh, víme, že v jednotlivých položkách programu jsou, je oblast, která se týká šíření a zhodnocování výsledků, takže je důležité na, k tomu, abychom vlastně mohli ohodnotit a odhadnout to, co ten program přinese, tak je důležité, abyste nám poskytl vysvětlení. A také bych ráda věděla, zda ty závazky, že ty postupy budou efektivnější a transparentnější, zda tohoto cíle bylo dosaženo. Protože jsou zde určité asociace, určité školy například, kde eh, partnerství nebo družby jsou velice obtížné. Já jakožto evropská poslankyně, jakožto italka, bych byla veli, jsem velice vděčná za to úsilí, které vyvíjíte. Setkala jsem se s vámi v Lucemburku, v Římě. Vím, do jaké míry bojujete za to, aby byla nastolena skutečná solidarita ohledně těchto otázek, které, nejsou, které se týkají kultury, protože integrace přistěhovalců, to vlastně prochází především školami, vzděláváním, procesem školství a vzdělávání. Byla zde zpráva paní Julie Ward ohledně hodnot eh, vzdělávání, tam, tam jsou uváděny různé modely. Samozřejmě jsou zde naléhavé věci některé, ale potom je zde také ten postup integrace, na který nesmíme zapoví, zapomínat. A já skutečně velmi počítám na, os, os, se spoluprací mezi vámi a dalšími komisaři, takže prosím, dávám vám na 10 minut slovo, pane komisaři, potom eh, otev, zahájíme rozpravu. Mm, někteří kolegové už jsou tady, jiní ještě přijdou, takže prosím, pane komisaři, máte slovo. Signore Presidente. Eh, no, no, no, no, no, italiano. <laughs> Basta per oggi. Basta per oggi. Um, uh, dear members of the parliament. Vážení poslanci, dovolte mi, abych vám řekl, že jsem velmi rád, že jsem tady s vámi a že se mohu konečně uh, Eh, o, pouze eh, oslovit vás ve výboru pro kulturu a vzdělávání. Eh, děkuji paní předsedkyni za laskavé pozvání. My jsme zatím měli úvodní setkání, když jsme se setkali v Římě a skutečně eh, pro mě to bude velice obtížné potom zítra v Lucembursku, ale to eh, nesouvisí s tím setkání. Tady já jenom musím říci, že eh, tady se cítím lépe. A byl bych si přál, abychom se sešli dříve. Ale jak víte, bylo velmi obtížné. Nyní německé tlumočení. Can you... Můžeme to zkusit ještě jednou? But she has to, to be. Okay, okay. Thank you. So, as I said before. Jak jsem již řekl, my jsme chtěli eh, toto setkání uspořádat dříve, ale ne, nešlo to, proto vás prosím o pochopení, protože kalendář byl velmi nabitý. Jistě si eh, jste vědomi eh, posledního vývoje v oblasti migrace a bezpečnosti. Za posledních pár měsíců byla neodkladná potřeba reagovat na strašlivé události, které otřásly Evropou. Ehm, pařížské a kodaňské teroristické útoky, krize eh, ve Středomoří ehm, v souvislosti s migranty si žádala bezprostřední pozornost ze strany komite, komise. A všechny tyto události měly přímý dopad na evropské občany a samozřejmě evropským občanům závisí, záleží na ochraně základních práv a přejí si žít v bezpečné společnosti. Občané nemohou akceptovat, že lidé, kteří, si, kteří potřebují ochranu, riskují svůj život a umírají právě ve Středomoří. Abychom tyto velké úkoly dokázali řešit a zároveň reagovat na obavy občanů Evropy, tak jsme spolu s kolegy v komisi eh, připravili Evropskou agendu v oblasti bezpečnosti a Evropskou agendu v oblasti migrace. A dovolím si to vysvětlit poměrně jasně. Jde o to, že právě Toto téma patří pro evropské občany mezi nejdůležitější a právě v důsledku událostí z posledních doby eh, se stalo jednou z našich priorit. Musíme se vrátit opět na začátek. Na začátek snu, který vytvořil Evropu. Nyní, kdy se vše spochybňuje, musíme obrátit svou pozornost na téma evropského občanství které představuje jak nezbytnost, tak představuje úspěch Evropské unie. A rostoucí počet hlasů eh, k, v současné době evropský projekt kritizují. A kritizují také jeho hlavní eh, pozitivní výsledky. Například Schengen a právo svobodného pohybu, to je něco, co mi leží na srdci skutečně. Vzhledem k tomu, že sám patřím, jako i další z této místnosti, k k generaci, kteří potřebovali spoustu razítek v pase jenom proto, aby mohli přejít hranice. A myslím si, že k těm dnům v minulosti se již nechceme vrátit. V současné době se setkáváme s ksenofobními, rasistickými, antisemitickými postoji, které vedou nejenom k nepřijatelnému chování, ale také e, dokonce k trestným činům a dokonce teroristickým útokům. Jakým způsobem se může postavit těmto problémům, změnit vnímání a vytvářet pozitivní vnímání a pozitivní postoje. K aspektu mé práce patří také program Evropa pro občany ta spadá pod moji gesci. A cíly tohoto programu jsou záležitosti velmi aktuální, které nás vedou nejenom v rámci tohoto programu, ale také v mnoha dalších politických oblastech, na něž se komise zaměřuje. Já jsem proto velice rád v současné době, že mám příležitost diskutovat s vámi o těchto tématech a předložit vám výsledky své práce, ale především si vyslechnout vaše myšlenky. Ačkoliv je program Evropa pro občany poměrně skromný z hlediska rozpočtu, je podstatný, pokud jde o obsah. Podporuje totiž činnosti, které se týkají celoevropské účasti občanů na veřejném životě, který pak má dlouhodobé účinky. Týká se to financování evropských projektů a iniciativ, které posilují vzájemné porozumění, historickou paměť, mezikulturní dialog, solidaritu, zapojení společností a také dobrovolnictví na evropské úrovni. Dovolím si citovat několik málo příkladů z loňského roku. Ve Francii se objevil projekt, který se jmenoval Success, úspěch, který si kladl za cíl vytvořit síť mladých lidí z různých sociálních a kulturních prostředí, kteří žijí multikulturních eh, znevýhodněných prostředí, aby mohli eh, přispět k odvrácení populistických, xenofobních a rasistických nálad v Evropě a aby podporovali hodnoty, které stály u vzniku evropského občanství. A v tomto kontextu se uvažovalo nejen o občanské účasti občanů EU a imigrantů politickém a občanském životě. Uvažovalo se o multikulturalismu, mass a transparentnosti institucí. Setkávání s místními, národními a evropskými politiky bylo také součástí projektu. Projekt byl implementován v roce 2014, aby a jmenoval se Burnt a z, připomínal si pálení knih nacisty a zakazování části literatury během stalinismu. Projekt se odehrál v pět různých, pěti různých městech, v různých zemích, v Maďarsku, eh, Německu, Rumunsku, Slovinsku. A Zaměřoval se na zapojení místních společenství, občanů, zainteresovaných subjektů a e, rozhodujících činitelů, aby vzniklo veřejné povědomí, aby byla zahájena diskuse o hodnotách Evropské unie a konkrétně o svobodě projevu v Evropě. Nyní se díváme na širší obrázek. V roce 2014 Ehm, byl program Evropa pro občany, spolufinancoval 412 eh, projektů z 41 zemí a zahrnoval více než milion občanů. Tyto projekty byly formou ehm, spolupráce měst v rámci twinningu, sítí měst, projektů občanské společnosti a také připomínání evropské historie a také připravoval ehm, půdu pro práci organizací občanské společnosti, které jsou aktivní v tematických oblastech, na něž se program zaměřuje. A co je ještě důležitější, tyto projekty vedou lidé, kteří věnují svůj život aktivní účasti občanů ve veřejném životě. A v rámci této práce se občané podílejí na vytváření evropského myšlení, zdůrazňují hodnotu participace a spolu utvářejí lepší Evropu. Tento program ještě než se eh, dostal do gestce komisaře pro migraci, musel již dříve reagovat na veřejné diskuse a obavy občanů a občanské společnosti. Proč? Protože je řízen z dola. Občané mají právo a také příležitost sdělit své obavy. Již nyní se objevují projekty zaměřené na problém s migrací, s ekonomickou krizí a jejími sociálními důsledky. Jsem přesvědčen, že potřeba dát nový impuls programu Evropa pro občany je nesmírně důležité a faktem je, že musíme dělat víc probíhají pravidelné občanské dialogy s klíčovými nevládními organizacemi a think tanky, které se podílejí na práci programu Evropa pro občany. V této souvislosti bych měl zmínit, že právě v této chvíli paralelně s naším jednáním služby komise a organizace občanské společnosti, které se na program podílejí, svolali první setkání občanského dialogu v tomto roce a při této příležitosti si vymění své názory eh, na priority pro rok 2016. A obdobně eh, mě také zajímá samozřejmě eh, možnost si vyslechnout vaše názory, abychom podle nich mohli utvářet program pro rok 2016. Navrhovaný program předložíme konzultativnímu výboru na konci září, aby mohl být přijat ještě před koncem tohoto roku. Vážení přátelé, když hovořím o občanství, často zmiňujeme občanství Evropské unie a práva, které kterým se každý evropský občan těší na základě smluv o Evropské unii. Občanství Evropské unie přináší řadu cených práv. Eh, právo svobody pohybu, eh, svobody usadit se kdekoliv v EU, či právo na politickou participaci, ehm, účast ve volbách evropských, eh, obecních, na všech úrovních a chrání před diskriminací. Důležité je zvyšovat povědomí a posilovat občanství. To patří ke klíčovým úkolům komise. Příští rok komise předloží eh, svoji třetí zprávu o evropském občanství. Tato zpráva se v současné době připravuje pod vedením komisařky Věry Jourové a bude hodnotit dosažený pokrok v realizaci občanství Evropské unie v každodenním životě občanů. Pokud jde o programy Evropa pro občany, tak jsem si jako první krok vyžádal od svých služeb eh, určení všech možných cest, kde je možné nalézt komplementaritu s dalšími politikami a strategiemi a programem Evropa pro občany vážení poslanci, členové výboru pro kulturu a vzdělávání. Pro mě je právě tento sdílený pocit evropského občanství, sdílený pocit, že náležíme hodnotám Evropy. A právě to představuje základní, eh, opravňující odůvodnění cesty ku předu. Evropa postupuje ku předu, Evropa dává smysl naší stále užší unii. A já jsem proto velmi poctěn a potěšen, že odpovídám právě za tento program Evropa pro občany a že mohu pravidelně vést dialog s vaším výborem. Ještě jednou děkuji za pozvání a těším se na plodnou diskusi a do budoucna na konstruktivní spolupráci na tomto nesmírně důležitém tématu, které je důležité pro naši společnou zemi Evropu. Děkuji. Grazie. Thank you. Eh, Děkuji, pane komisaři. Je skvělé, že jste um, spojil mm, rozvoj politiky s programem pro občanství, což je pro nás relevantní. My chceme sledovat kulturní otázky, ale také nás zajímá vzdělání a další záležitosti, které jsou nedělnou součástí eh, komunikace, například média, které jsou často negativním fenoménem v tomto kontextu. Konflikty jsou často eh, špatně prezentovány. Otázka integrace není správně prezentována v médiích nutně. Je to věc, kterou bychom měli vnímat pozitivně. Já jsem ráda, že jste o tom hovořil a že jste řekl, že to je důležitý program, že potřebujeme odpovídající rozpočet. A nyní není nutně k dispozici dostatek prostředků. Ehm, jistě vyslechneme zpravodaje, jeho názor na e, ty priority. Investice do tohoto programu je velmi důležité a velmi symbolické. Tak kdo se hlásí do diskuse? Máme seznam připraven. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, že jste si udělal čas, abyste přišel mezi nás do kulturního výboru. Eh, Evropa pro občany je velice důležitý program. My jsme se eh, úplně jsme tedy nepochopili, proč je to mm, redukováno ze strany komise a pak ještě jednou seškrtáno členskými státy. To skutečně narazilo na nepochopení mezi námi, protože právě tento program je jeden z těch, kterými můžeme přímo uh, Um, zasáhnout občany a kde uh, podporujeme chápání pro evropskou základní myšlenku právě uh, v době uh, právě šetřit právě v, v oblasti, kdy se více čte o, eh, píše o krizi a negativních věcech než o něčem pozitivním. To je politování hodné. Um, jak jste říkal, my skutečně trváme na tom, aby uh, eh, dělali všechno, proto i ze strany komise uh, aby e, byly ještě nějak dosaženy změny ve prospěch tohoto programu. Otázka na komisi. Právě proto, že máme e, takové nedostatky, tak e, snaha o to, aby tento projekt měl další příspěvky jsou velký tlak. Celá řada projektů od partnerů a právě byrokratické náklady na podávání žádostí eh, v tomto programu mm, Evropa pro občany eh, je pro většiny tedy eh, tížná. Většina z nich zastává tu mm, čestnou funkci, nemohou se zaměstnat nějaké poradce a už je to pro ně prakticky nemožné v minulosti se dalo podpor, eh, bylo možné podporovat různé věci, například výměny mezi dvěmi nebo třemi partnery, to úplně padlo, musí jich být pět a tak dále, nemůhou si to už menší organizace dovolit. Nevidíte potřebu se zamyslet nad tím, aby část tohoto rozpočtu byla i pro menší partnerství k dispozici a ne, a nebo zase to budou jen divelcí stále. Děkuji. Děkuji také panu komisaře, že jste přišel mezi nás. Já mohu mm, v podstatě navázat na to, co řekla kolegie. Skutečně jsme eh, s, velkým, s velkou nelibostí vzali na vědomí, a mm, bránili jsme se proti tomu, aby tento program, který už tak má málo peněz, tak aby byl ještě seškrtán. A to, mm, tam bylo asi 200 milionů na 6 let v 26 členských zemích. To skutečně jenom kapka v moři pro tuto důležitou, tento důležitý náročný projekt Um, výborný projekt a proto se připojují k té otázce. Stále opakujeme, že jenom ty velké majáky mohou být podporovány. To je, myslím, mm, špatně. Právě v této oblasti, kde občansk, jde o občanskou angažovanost, jde o, kde jde o to, aby se Evropa přiblížila občanům, aby lidé v Evropě uh, se také přiblížili sobě navzájem, tak to jsou spíše ty menší projekty, které bychom měli podporovat a nikoli ty velké. Ty jsou důležité, jistě, ale právě pro menší organizace, které částečně e, pracují s velkou angažovaností, pro ně je velmi obtížné pak e, splnit požadavky na projekty, Eh, které tam jsou dané. A skutečně otázka, to je skutečně otázka, zda v, eh, se uvažuje v komisi, především ty, eh, ta projektová doporučení z těch zkušeností z minulých let ještě jednou prověřit, přepracovat, zjednodušit, ulehčit ty, ta, ty procedurální postupy projektů a právě otázka, zda by to nemohly být jenom, tedy, i men, zda by to mohly být i menší projekty, které by se podporovaly lokálně, e, mají ale velký účinek. Druhá otázka. Vidíte možnosti také z jiných programů, které máme v Evropské unii, e, projekt, podporovat projekty, které by um, odpovídali té myšlence evropského občanství, které by um, tomu dechly život trošku, abychom mohli využít i další projekty a programy. Abychom ty chybějící prostředky na jednom místě kompenzovali na jiném místě. colega eh, Truppel paní Trupl. Děkuji, pane komisaři, za váš projev. Já chci potvrdit to, co řekli kolegové. My jsme všichni přesvědčeni, že Evropa pro občany, program pro Evropy pro občany je důležitý. Na druhé straně čelíme hodně problémům a kritik. Víme, že došlo ke snížení rozpočtu. To bylo hloupé právě v době, kdy hovoříme o větší občanské angažovanosti a Mm, šanci mm, pro lidi, aby komunikovali a přicházeli s novými projekty. Takže moje otázka byla, jste připraveni hledat jiné možnosti eh, v tomto období, aby se navýšil rozpočet na Evropu pro občanství? pro občany a jste připraven pro další rámcové období, abyste skutečně prosazoval mm, větší viditelnost a větší rozpočet pro tento program že my všichni víme, že hodně lidí, kteří e, se ucházejí tyto programy, tak jsou odmítnutí. Vy jste hovořil o úspěší, kdo je schopen dělat různé projekty a tak dále, ale je stále více projektů, které e, jsou zamítány, což není dobrá reklama pro EU, protože lidé mají pocit, že Evropa nemá o ně zájem, což je škodlivé pro um, budování společného evropského ideálu. Mm, pak mám jednu konkrétní otázku. To se týká toho, že pro, pro, projekty, které mají geografickou vzdálenost, nejsou přijímány. My bychom ale chtěli, aby přeshraniční věci aby to fungovalo, když to je obtížné. Vidíte možnost systému bonusů pro, na cestovné, na náklady na cestovné, aby projekty z různých zemí, vzdálenějších lokalit mohly spolupracovat. To samozřejmě pro otázku severu a jihu a východu a západu je nutné, abychom měli více možností. Možná by bylo lepší vzít tyto tři a pak další tři. Takže, pane komisaři, prosím. Já jsem věděl, že budu muset odpovídat na podobné otázky. Hodně vašich otázek se týkalo rozpočtu a peněz. Vy nejste jediní, kdo si stěžujete. Ale dovolte, abych připomněl jednu věc. Cokoliv souvisí s rozpočtem, je také ve vašich rukou. Vy jste um, spoluzákonodárce. Takže dohodněme se na něčem. Udělejme jakousi alianci. Já budu prezentovat návrhy, ale vy je podpoříte. To by byl hmatatelný příklad toho, jak můžeme spolupracovat. Je velmi důležité propagovat všechny tyto věci. To, co se tady snažíme, se zdá být velmi důležité. Oni teoretizovali jiné otázky, jak vy hmm, chápete, tak abycho, eh, aby bylo možné se dostat dál. Reakci na skutečné potřeby Evropy. A spojit se s těmi, kteří se po druhé světové válce rozhodli vytvořit Evropu, to znamená návrat ke kořenům, tak ten kanál máme. Musíme podporovat evropské povědomí. Budovat Evropu znovu od, ze zdola nahoru. Ano, peníze jsou potřeba, odpověď je pozitivní, já to podpořím, já věřím, že věřím tuto kauzou, je to velice blízko naší politické filozofie o budoucnosti Evropy. Co se týče administrativních nákladů. Evropská komise vytvořila kontaktní body Evropy pro občany zodpovědné za zajištění cílené, efektivní, eh, efektivního šíření praktických informací o implementaci programu těchto aktivit a finančních příležitostí. Co se týče exekutivní agentury, zodpovědné za implementaci programu Evropa pro občany, EACA, by vytvořila modernější systém, který by umožnil efektivnější management. Jak vidíte, tak se snažíme věci zjednodušovat. A možná také malé projekty a partnerství jsou velmi důležité pro nás. Nejenom ty hlavní. Děkuji a nyní dávám slovo paní Carlson, která nás bohužel musí opustit, takže jí dávám slovo teď. Eh, honorable Maura, please. A potom panu Maurovi. Grazie, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. já bych rád se podělil o určitou diagnózu Eh, našeho kolegy. Ostatně děkuji, že dnes pan komisař přišel za námi do výboru a protože jste hovořil o tom, že nás vyzývá k určitému spojenectví mezi naším parlamentem a komisí, kterou zastupuje, tak bych vám chtěl říci, pane komisaři, že pokud jde o mě, tak vždy budete mít mou naprostou podporu, pokud jde o iniciativy, o kterých hovoříte a které jste prezentoval pokud samozřejmě eh, si je budu moci přečíst. A s velkým potěšením si přečtu veškeré návrhy, které nám předložíte. V souvislosti a v návaznosti na to, co již říkali kolegové, kteří hovořili přede mnou, protože měl jsem příležitost seznámit se jakožto zpravodaj s tím programem eh, Evropské občanství. Eh, byl jsem totiž zpravodajem pro rozpočet za dva, na rok 2013. Hovořil jsem s určitými hospodářskými subjekty v rámci přípravy této zprávy a musím vám říci, že jsem zaznamenal, že některé členské státy Evropské unie nepředkládají žádné projekty pro program Europe for Citizens, Evropa pro občany, což považuji za nesmírně závažné, zejména v tomto období závažné krize, které prožíváme. Tak se domnívám, že právě tento program, který se tím zabývá a že jsou státy, které nepředkládají jeden jediný program, tak to je skutečně závažné. Vysvětlení, které mi bylo dáno, a nevím, zda pan komisař by mohl případně poskytnout jiné vysvětlení, nebo zda bude souhlasit s tím, co řeknu, ale to vysvětlení bylo takové, že vlastně poměrně malý úspěch nebo malá úspěšnost těchto osob, že se domnívají ti lidé, že je malá šance na to, že ty programy se skutečně realizují a že budou úspěšné. A proto jsou odrazeni, v podstatě říkají si, k čemu slouží při předkládat žádost, když je malá šance na úspěšnost toho programu. Ono to v podstatě souvisí i s tím, co jste říkal, pane komisaři, a s tím, co říkali už někteří kolegové, kteří hovořili přede mnou. Uh, Určitým způsobem to souvisí s problémem nízkého rozpočtu, málo finančních prostředků, které jsou přiděleny na tento program. Ale opakuji, já plně podporuji to, co jste zde říkal, tento způsob a v každém případě budu velice bedlivě sledovat, jaké jsou konkrétní návrhy, které předložíte na to, aby vlastně byli podpořeni všichni ti, kteří si to opravdu zaslouží a domnívám se, že jich není málo. Děkuji. Děkuji kolegové Maurovi. A nyní další řečník, prosím. Děkuji. Nejprve bych rád poblahopřál paní předsedkyni, protože paní předsedkyně, vy jste sem pozvala komisaře, který je kompetentní ve věci všech těchto velice důležitých témat. To je jasné a to je pravda. Otázka, která vyvstává, zní, zda Evropa pro občany je něco, o čem by se skutečně mělo diskutovat. A já si kladu otázku, jestli si nehrajeme pouze se slovíčky, jestli Evropa opravdu patří těm občanům, a nebo spíše Evropa patří na tu a zejména těm obchodním eh, těm obchodním subjektům. Evropa není, se neřídí sama, sama, není autonomní, není nezávislá. Eh, ve starém Řecku slovo Evropa, ve starořečtině to bylo něco úžasného, protože Evropa byl opat, opak cyklop Slovo cykl, cyklop, kteří, které všichni znáte, to bylo složené slovo ze dvou slov kruh a ze slova vidět, dívat se. To znamená, cyklop vlastně měl, jeden, cyklop měl, kyklop, kyklop měl jedno oko, protože vlastně viděl eh, svět nebo se díval na věci jednorozměrně. Kdežto Evropa je vlastně opak. Je to slo, složené slovo ze starořečtiny, ale jedná se o mnoho rozměrovou multidimenzionální pojem, protože první slovo znamená rozšířené a druhé slovo, to je složeniny, znamená dívat globalizace, takže Evropa znamená rozšířený pohled, kdežto kyklop znamená omezený pohled, jednostranný, jednovrstevný tato debata je důležitá. Všichni říkají, já nechci, aby ostatní přijímali rozhodnutí za mě. A já vlastně bych mohl doplnit, že je zde ještě něco dalšího, co je důležitého. Nesmí to být tak, že ostatní budou rozhodovat za nás, ale je nutné, aby mychom mohli rozhodovat a účastnit se právě těch míst, kde se ta rozhodnutí přijímají. Čili otázka je, zda skutečně toto je něco, co se děje v Evropě. Ale musím říct, podle mého názoru, bohužel ne. A vážený příteli, přítel, pan komisař ví velice dobře, že dnes slouží, vlastně to k tomu, aby se zde vlastně realizovaly názory pana Junckera, kteří, který chce, aby všichni vlastně byli pod jhem eh, komi, předsedy komise, pod jhem amerického kapitalismu a věřitelů. Je potřeba, aby občané mohli se více účastnit právě v těch místech, kde se přijímají rozhodování. Tečka. A co se týká přistěhovalectví, tak bych chtěl říci, že ve staré řečtině se charakterizovalo eh, tady toto přídavným jménem Xenios eh, to znamená eh, Zeus, Xenius, který vlastně přijímal, byl hostitelský vůdci čizincům, kteří vlastně srdečně vítal eh, a hostil všechny, kteří přicházeli odinut, to znamená uprchlíky, přistěhovalce, ti, kteří žád, které žádali o azyl. Ale dnes máme toky přistěhovalců, eh, kteří hledají eh, útočiště v Evropě a my vlastně zamítáme jejich žádosti. Jsou, dochází k úmrtím v těchto procesech. Jsou lidé, lidé, kteří chtějí přijít do Evropy a žádají zde o azyl a například skandinávské země řeší vlastně přistěhovalce přicházející ze Španělska, z Itálie nebo z Řecka způsobem, který je opravdu negativní spíše. Ale my, země Jižní Evropy, my nemůžeme řešit tyto problémy sami. My jsme vždy eh, stále se blížili těmto principům Zea, eh, Dia, boha, eh, hostitelského boha, který přijímal všechny. A snažíme se tomuto, těmto hodnotám stále blížit. Já už se chýlím ke konci, paní předsedkyně. Několikrát už jsem hovořil s panem komisařem a je potřeba vyřešit příčiny k tomu, abychom konečně mohli vyřešit tyto problémy. Pokud by nebyly tyto konflikty z důvodu ropy, tak by nebyli přistěhovalci z těchto zemí. Pokud by se ukončilo vlastně podrobenost těchto zemí, což byly bývalé kolonie evropských států, tak by nebyli přistěhovalci v tomto okamžiku. Čili je potřeba opravdu podívat se na tu skutečnou příčinu věcí. A já, je mi líto, protože pan komisář eh, bude podroben všem těmto mafím a všem těmto oligarchům. Děkuji. Děkuji, kolego. A nyní dávám slovo paní Šojdrové. Merci, monsieur komisaire. Je... Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši prezentaci a chtěla bych vám vysvětlit nebo vás ujistit, že jsem připravena a ochotna akceptovat ten rozpočet Evropa pro, na program Evropa pro občany. Mám mnoho zkušeností s výměnami mezi občany, mezi společenstvími, mezi studenty. Je program, projekt, který se nazývá Evropský parlament mladých. To je velice zajímavý program. Je to takový příklad, jakým způsobem můžeme fungovat, jakým způsobem můžeme připravovat programy, ehm, pro mla, tedy jak mladí lidé, studenti připravují programy pro mladé lidi, pro studenty, kteří jsou angažovaní, kteří chtějí budovat Evropu společnou. Pane kolego, já nepochybuji, že Evropa nebo budoucnost Evropy je naprosto pro, je pro mladé lidi opravdu výbornou příležitostí, takže byla bych ráda, kdyby tento program Evropa pro občany eh, byl daleko otevřenější, byl širší, eh, zapojoval daleko více mladé lidi, daleko více studentů. Takže já jsem opravdu připravena podpořit posilování tohoto programu a pro realizaci programů pro mladé lidi, pro studenty, kteří se chtějí zapojovat, kteří chtějí se podílet na životě Evropy. Takže já se domnívám, že to je budoucnost Evropy. Myslím se, že to je to, co bychom měli dělat. Bohužel jsem si jistá, že tyto projekty, že Evropský parlament mladý, že tento program není zatím podporován těmito finančními prostředky z tohoto programu. Naopak je to zvláštní, ale domnívám se, že tomu tak je. Myslím si, že bychom to mohli změnit. Děkuji vám za, vaše, za, za vaše zapojení. Děkuji a nyní dávám slovo Julie Ward. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. A já podporuji všechno, co tady kolegové již řekli. A jsem velmi ráda, že vidím vaši otevřenost zvláště v novém a posíleném výboru, ačkoliv dnes tady není mnoho poslanců, jsme velmi aktivní jakožto výbor, jsme oddáni práci pro kulturu a vzdělávání. Já bych se ráda zaměřila konkrétně na děti, protože jsem spolu zakladatelkou eh, skupiny pro práva dítěte, Řada kolegů zde hovořila o významu občanů a zvláště budoucích občanů Evropy a jejich přímé účasti, pokud je to jen trochu možné v práci, kterou zde v parlamentu děláme, protože to je právě jejich budoucnost, kterou tváříme. A já bych proto nejprve ráda zjistila, zda aliance, které chcete s námi, jakožto s parlamentem, vytvářet, se dají také rozšířit na alianci s mládeží a dětmi a ráda bych se zeptala na konkrétní kroky, které můžete podniknout v tomto směru. Letos v létě spolu se svým parlamentním týmem se budu účastnit mimořádného týdne aktivit pro děti z celého světa. Ta akce se koná poslední týden v červenci ve Švýcarsku. Neříkám, abyste tam přijel, ale možná byste tam mohl zaslat poselství, nebo bychom se mohli spojit po Skypeu, aby s vámi mohli děti, které tam budou přítomné, přímo hovořit to je něco, co by jim velmi zvedlo sebevědomí, velice by nám to pomohlo. Ale pak mám ještě dvě konkrétní otázky, které se týkají zásadních aspektů práv dětí migrantů. Konkrétně článek 3 Ehm, eh, OSN pro práva dětí uvádí, že všechny kroky, které se dotýkají dětí a které konají ehm, veřejné nebo soukromé instituce sociálního zabezpečení, administrativní orgány nebo zákonodárné orgány, ehm, musí dodržovat především nejlepší zájem dítěte. To se týká všech dětí migrantů bez ohledu na status jejich rodičů v rámci migrace. Zajímalo by mě, zda komise připravuje opatření či kroky k tomu, aby chránila všechny děti migrantů v rámci eh, svých pravomocí, eh, cokoliv se týká dětí. A pak mám ještě otázku zadržení. Zadržování dětí má obrovské dopady pro jejich zdraví, duševní i fyzické, i pokud jsou děti zadrženy jenom na krátkou dobu výbor OSN pro práva dítěte i Rada Evropy jasně uvádějí, že bez ohledu na statut rodičů těchto dítěte a pokud je, ať je dítě s rodiči nebo nedoprovázené, dítě nesmí být nikdy zadrženo jak chcete podpořit státy EU, aby dodržovali právo EU, například směrnice o navracení, tak aby byla dodržována práva dítěte. Grazie per questa importante osservazione di E... Děkuji, to je velice důležité. A chci dát slovo ještě kolegyně Trepl má otázku. Of my questions, um, is still open. That was... Jedna z mých otázek je dosud neodpovězená. Možné bonusy um, pro uhradu nákladů na cestovné. Uh, Zajímalo by mě totiž z hlediska programu Evropa pro občany eh, zahrnuje projekty, které jsou v regionech, ale pokud chcete pracovat přes hranice, tak vznikají cestovní náklady. Otázka tedy zní, zda by mohl, eh, mohl existovat systém bonusů, který by umožnil financovat cestovné v rámci eh, projektu v tomto programu. Na to bych ráda odpověď. Děkuji. Grazie. Ehm. Děkuji. Až budete odpovídat, možná můžete také zmínit rovnováhu mezi nevládními organizacemi, místními um, orgány a školami, protože my jsme trošičku přehlídli, že tedy účast škol v různých politikách, které se implementují. A to je důležité. Já se sejdu s jednou agenturou, zítra. Některé věci, o kterých jsme dnes mluvili, budou součástí tématu projednání zítra, takže by bylo zajímavé vyslechnout váš názor, než půjdu na toto setkání. Dovolte, abych začal odpovědí na poslední otázku. Já jsem eh, žádal, abych byl informován, o co tam jde. Je to trošku technické, proto dovolte, abych to ověřil a přišel s konkrétní odpovědí. K poznámce, která padla, že některé členské státy neprezentují projekty, chci připomenout, že kvalita projektu musí e, být hlavním výběrovým kritériem. V letech 2007 e, až 2008 pět zemí, e, Francie, Itálie, Polsko, Německo, Maďarsko, představovali 80 všech žádostí. V roce 2013 to bylo 54 přičemž podíl Francie a Německa a Polska klesl, podíl Itálie a Maďarska velice výrazně stouply, přičemž Maďarsko má největší počet žádostí v letech 2013 a 14. Některé členské státy eh, viděli, byly svědky značného růstu v posledních letech konkrétně Slovensko, Rumunsko a Slovinsko. Baltské země Estonsko, Lotyšsko, Litva strojnásobily počet žádostí. Avšak žádosti z Rakouska, Velké Británie eh, klesly. Je možné pozorovat trend, eh, že řekněme, zkušenější členské státy ustupují od malých projektů k větším, dlouhodobějším projektům. Národní kontaktní body by nám měly pomoci lépe projektovat, komunikovat a mm, propagovat všechny programy, Doufám, že členské státy nám poskytnou kontaktní body. Hmm, kontaktní bod pomůže malým projektům lépe reagovat na programy, eh, na, na programové požadavky. Teď dovolte, abych něco řekl řecky. Eh, povědím analýzu Glazorovi. takže prosím si nasaďte sluchátka. Vážený Manolisi, i když nepatříme dost ke stejné generaci, tak velice dobře víš, že eh, jsi ctěn, že jsi pro všechny řeky, pro nás je takový symbol a když hovoříš, tak tě velice pozorně posloucháme, ale dovol mi říci ti, že nesouhlasím s některými věcmi, které si říkal. Já patřím ke generaci, která uh, Eh, chodila do ulic a bojovala za to, abych bojovala za spojenou Evropu, za federa, federální Evropu. Když jsem byl studentem, tak jsem vlastně vedl tyto boje. A v určitém okamžiku, když jsem eh, začal hovořit, když jsem si vzal slovo, tak jsem se, se s vámi chci podělit o určité tou osobní zkušenost. Já, když jsem studoval, tak Stálo to 150 dolarů, když jsem chtěl eh, vlakem cestovat třeba z východní Evropy do západní Evropy. Takže v té době jsem mě, samozřejmě měl o to zájem a byl, byl jsem ve dvou levných eh, hotelech a viděl jsem eh, ten sen všech evropských studentů, eh, aby mohli cestovat. A když jsem se vrátil do Řecka, tak jsem si musel vyměnit pas, protože tam bylo tolik razítek, tolik víz v tom pasu, že v podstatě byl už, už tam nebyly prázdné stránky na další. Kdežto dnes můžeme cestovat, můžeme se volně, svobodně pohybovat mezi jednotlivými zeměmi a myslím, že evropští občané se stále lépe znají mezi sebou a je to také to evropské povědomí, to, že patříme k Evropě, ten pocit sounáležitosti, je potřeba, aby všechno toto bylo znovu eh, vyvstalo do, na popředí. Já s tebou souhlasím, že priority se změnily, ale postupně, krok po kroku, velice pomalu ale ten konečný cíl samozřejmě musí být vždy a stále evropská integrace za tím cílem, aby Evropa vlastně mohla hrát svou roli evropského lídra. Ale ne, Evropa se nesmí vzdalovat od svých občanů, ale vůbec nesouhlasím s tím, když říkáš eh, co ohled, ohledně předsedy Junckera, který je přítelem Řecka, já si myslím, že evropský lid, eh, pardon, řecký lid pana Junckera velice eh, ctí a obdivuje. Myslím si, že pan Juncker vyvinul velké úsilí v posledním období, aby se došlo k tomuto, dosáhlo tohoto kompromisu. Já si myslím, že pan Juncker je možná jedním z posledních velkých Evropanů. Uh tak jak ty, eh, ty, které zažila tvoje generace po druhé světové válce. Tvoje generace, která snila o vybudování té velké ideální spojené Evropy. Opakuji, že jsi symbol ne pouze pro nás řeky, ale pro všechny ostatní evropské občany, ale domnívám se, že každá generace má své zásluhy. A rád bych doplnil, že Spojené státy, to je vlastně určité pokračování Evropy, jestli chceš. Určitě Spojené státy americké byly vytvořené vlastně z přistěhovalců, z evropských mili, eh, přistěhovalců. Jsou tam miliony Italů, Řeků a dalších eh, občanů evropského původu, které vlastně vytvořily základy Spojených států amerických. Takže v mých očích je to opak, naopak, ale musíme více pracovat a více společně pracovat, abychom dosáhli pokroku co se týká eh, mé kompetence, to znamená přistěhovalectví. Je potřeba mít stále na paměti ten evropský sen, ale je potřeba prakticky pracovat. Víš, Manoli, si, že tě mám velmi rád, velmi si tě vážím, ale někdy ten tvůj revoluční duch troš získá navrh, ale vlastně to už je minulost. Dnes pracujeme ruku v ruce s Němci, obdivuhodnými lidmi, kteří národem, který hodně pracoval a kteří jsou dnes v první línii. Takže to jsou naši partneři. My všichni chceme eh, více spojenou Evropu, daleko konsistentnější. Všichni Samozřejmě chceme, aby se realizovala ta naše společná vize. A z tohoto důvodu říkám, že eh, budeme podporovat váš parlamentní výbor, protože váš parlamentní výbor se zabývá právě otázkami, které jsou, patří k nejvýznamnějším, a to je kultura, která samozřejmě hraje velice důležitou roli. When we talk about children, does matter whether we refer to our children. My jsme hovořili o dětech, eh, evropských dětech, eh, dětech imigrantů, to jsou to všechno děti, takže plně podporuji vaši iniciativu a ano, budu tam buď fyzicky, anebo e, pomocí Skypeu. Ale s jedním cílem, abych vás podpořil ve vaší iniciativě, která je velmi významná, aby byl tento svět humánější. Ochrana, jejich ochrana je e, mezi mými prioritami slyšení kolegy výboru Libe v devíti měsíci Doposud jsme to začali um, plnit. Když se podíváte na e, pozornostní pozornost, která je věnována dětem migrantům, tak doufejme, že nám členské státy v tom pomohou, protože e, v posledních dnech e, byla publikována spousta literatury o role komise a byla kritika, co dělá Evropa, co dělá Evropa. A já odpovídám, co dělají členské státy. Já jsem byl ministrem v minulosti, kdykoliv jsem přijel do Bruselu, měl jsem eh, chránit své národní zájmy ne, eh, z evropského hlediska a teď jsem ale z druhé strany řeky, ale ta řeka je ve stejné zemi, takže vím, jak se chovají členské státy a jak komise a co komise a evropské instituce mohou udělat. A mluvíme o komisi, o parlamenta rada to je něco jiného, ale musíme ukázat, my musíme ukázat, jak začít myslet a jednat stejným způsobem. Já jsem si psal poznámky. Dovolte také, abych zdůraznil, obecně chci říci, že podporuji um, účast mládeže. Mm, v posledních měsících Mm. jsme byli svědky toho, že budeme muset hledat jiné cesty. E, když se podíváte, co se děje v Evropě, ta nezaměstnanost například, tak ti mladíš neprojevují takovou důvěru jako předchozí e, generace, ale proto je ta správná chvíle se jim přiblížit a připomenout jim, že tento program Evropa pro občany je důležitý a Ehm, nemám již nic dalšího, co bych dodal. Ehm, ale jsem ta, k dispozici, pokud mám odpovědět na další otázky. M- možná, možná. Děkujeme, velice si toho vážíme. Také jste slíbil uh, technickou, podrobnější odpověď, kterou nám pošlete. Al komisario Avramopoulos per questa disponibilità. Posso dire... Já jsem chtěla poděkovat panu komisaři za to, že mezi nás přišel. Mm, mohu to říci jménem kolegu. Já stále uh, sdílím evropský sen, generace snily o jiné Evropě, proto jsme tady. Nechceme, aby se z toho stala noční můra. Chceme, aby lidé Evropu vnímali jako bariéru před válkou, hladem a podobně. Takže chceme tyto hodnoty propagovat, nikoli je popírat. Je důležité, abychom diskutovali a ne prostě akceptovali škrty v tomto programu. Proto beru váš eh, závazek velice vážně a také slibujem, že navrhneme um, navýšení rozpočtu. Proběhly diskuse v radě s kolegy, kolegové se snažili přijít se společným návrhem. Otázka je, zda budou v budoucnu příležitosti spolupracovat. Je možné, že Evropa pro občany znamená nejen práva občanství, ale sociální právní, občanské eh, hodnoty soužití. Takže jistě budou další příležitosti. A my budeme s radostí s vámi spolupracovat v našem výboru. Děkuji, děkuji kolegům za jejich účast. A uvidíme se příště. Děkujeme. takže kolegové, navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu, to znamená bodu pět našeho pořadu jednání, to znamená souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016. Takže víte, že dnes vlastně se začíná tedy pracovat na rozpočtu, který byl předložen Evropskou komisí již 27. května. Velice stručně, jak už víte, tak i na rok 2016 eh, budou tedy tři etapy pro náš výbor vyjádření stanoviska, potom bude, budou předány výboru pro rozpočet. Odpoledne tedy zde bude náš kolega Jose Manuel Fernández, který je hlavní zpravodaj pro rozpočet na rok 2016 a bude to tedy pro nás příležitostí k významné konfrontaci a právě ve výboru pro kulturu bych chtěla poděkovat kolegovi Zdrojevskému, který má na starosti eh, tuto zprávu. Zítra budeme hlasovat ve výboru pro kulturu o těchto třech eh, stanoviscích. Bude to tedy první usnesení pro poskytnutí mandátu zpravodají pro vyjednávání mezi institucemi. Institut, eh, usnesení se bude na červencové plenárce schvalovat nebo hlasovat o něm tedy. Další etapa v na červencové schůzi budeme hlasovat o konkrétních rozpočtových eh, link, liních a potom také o konkrétních číslech. Tedy dnes se samozřejmě budeme opírat o ten návrh souhrného rozpočtu, který předložila komise v květnu. Samozřejmě právě z nás budou zajímat ty rozpočtové linie, které se týkají našich činností. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 30. června. Normálně bychom měli eh, dát horizontální mandát eh, zpravodají na červencovou schůzi, tak aby až vlastně se seznámí s protinávrhy rady, aby mohl vyjednávat s radou. Nejen tedy na základě eh, návrhu komise, ale také potom na základě toho, co bude projednáno v radě. A potom v září, třetí etapa, budeme hlasovat o té naší zprávě o konečném eh, návrhu, tedy rozpočtu na rok 2016. O tom se bude hlasovat na říjnové plenárce což je tedy konečný datum. Takže musíme říci, že to je tedy první rok investičního, realizace investičního plánu Junkrova a měli bychom tedy poblahopřát kolej a poděkovat kolegům a všem tedy členům výboru pro kulturu, protože nejen, že to patří k prioritám, ale také samozřejmě eh, musíme být opatrní, musíme u toho vyjednávacího stolu. Budeme samozřejmě dopodrobna hovořit o všech těchto otázkách. Nicméně není bych tedy chtěla dát koleg, ko, slovo kolegovi Zdrojevskému a potom kolegům, kteří se budou chtít vyjádřit. Prosím, pane kolego. Tak děkuji bardzo. Chciałem bardzo serdecznie. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mohu eh, ještě jednou poděkovat, paní předsedkyně, protože vy jste mi velmi usnadnila práci a rád bych potvrdil skutečnost, že se věnujeme eh, třem dokumentům. První se, je, to, je, je tématem naší diskuse dnes a o ně budeme hlasovat zítra. A je tam celá řada pozměňovacích návrhů. Problém je s dodržením eh, termínu. Eh, třetí dokument je usnesení, eh, které se bude vztahovat k roku 2016 a připomeňme si, že pokud jde o ty termíny, tak, eh, jak správně paní předsedkyně poznamenala, máme čas do 36. A hlasovat se bude 14. července to již bylo pevně stanoveno. Nicméně stanovisko výboru pro kulturu eh, zatím eh, není definitivní a zatím nemá přesný termín. Chtěl bych využít příležitosti, abych všem poděkoval za spolupráci na tomto návrhu stanoviska. Eh, je tam celkově 30 mm, pozměňovacích návrhů a nám se podařilo je zakomponovat do návrhu kompromisních a ti, kdo odpovídají za zmíněné pozměňovací návrhy, se také velice ochotně rozhodli diskutovat a zblížit naše pozice. Chtěl bych poděkovat kolegyním, konkrétně paní Trupl a dalším, za pozměvací návrhy. Děkuji i paní Šojtrové a dalším kolegům, poněvadž právě toto je velice moudrý obrázek. Shodli jsme se na třech prioritách. Ehm, za prvé posílení a podpora programu Erasmus+. Tam totiž panuje obecná dohoda. Také jsme pro posílení a podporu programu Kreativní Evropa. A myslím si, že v tom také panuje obecná schoda, ať už jde o reakce na tento program, a nebo některé kvantitativní návrhy. A třetí program, který eh, podporujeme, je program Evropa pro občany. Financování se mírně navýšilo pro rok 2016 ve srovnání s běžným rokem proto samozřejmě máme důvod ke spokojenosti. Právě díky tomuto zjevnému pokroku. Nicméně Evropská komise zatím neodůvodnila, nespecifikovala konkrétní eh, částky, které jsou k dispozici a ani specifikovala, jak se budou jednotlivé částky dělit mezi programy. Já vám tyto informace poskytnu, jakmile je dostanu. Zatím je v ruce nemám. A k pozměňovacím návrhům pro rozpočet 2016 máme určité priority na tomto místě. Za prvé, evropské programy, zvláště Erasmus, Kreativní Evropa a další tyto programy by měly mít dostatečné finanční prostředky k dispozici a to, tyto finanční prostředky se musí správným způsobem eh, rozprostřít v čase aby nedošlo k prodlevám s výdaji, tak jak se prognozovalo. Prioritu je potřeba udělit také komunikačním činnostem EU a konkrétně spolupráci s třetími státy, ale také s členskými zeměmi, kde jsou kulturní projekty, které probíhají. Konkrétně projekty Euronet Plus a je potřeba podpořit mobilitu mladých lidí, zvláště mladých umělců a tvůrců v oblasti kultury a to v celé rozmanitosti kulturních projektů. Také jsme pro podporu menších projektů, které spadají do kulturní oblasti, protože ty odrážejí kulturní rozmanitost Evropy. Také je nesmírně důležité zrevidovat financování malých infrastrukturních projektů, konkrétně v této souvislosti je riziko, že poklesne financování kulturního sektoru obecně. A nyní k termínu. Máme velmi málo času, abychom proskoumali jednotlivé částky, tak jak je Evropská komise navrhuje. A právě tady je hlavní problém. Musíme totiž pracovat i o víkendech, abychom vůbec ty termíny splnili. Moje obava pramení z toho, že hlasování, které má proběhnout 14. července, proběhne ještě předtím, než doběhne hodnocení pilotních projektů a přípravné práce ze strany komise. A to samozřejmě je velmi problematické, ale také to má určitá pozitiva, protože bude pak možné Eh, vidět, co se vlastně děje v komisi. To znamená, eh, že na eh, všem špatném je také něco dobrého. A samozřejmě probíhají přípravné aktivity. Působí tři skupiny konkrétně. Za prvé, ty, které jedna, která se věnuje digitalizaci a podpoře evropského filmového průmyslu, za druhé vzdělávání a mobilita mládeže, zvláště v pohraničních oblastech a za třetí projekty, které podporují zdravý životní styl. A kompromis by se týkal navrhnutí za každou politickou skupinu určitých iniciativ, tak abychom se vyhnuli výlučnosti některých témat, která jsou navrhována. Také bych rád zdůraznil, že všechny tyto projekty eh, logicky souvisejí s drobnými projekty, které mají podporovat určité platformy, například filmové festivaly v Evropě. To jsou projekty, které nejsou zas tak nákladné, ale výrazně zlepšují komunikaci na naší straně. A eh, já myslím, že eh, jsem tím řekl to hlavní. Chtěl bych jenom poděkovat za spolupráci, zvláště za kompromisní návrhy které eh, budou zcela jistě velmi uspokojivé pro členy našeho výboru. E Děkuji za pilnou práci a také za úsilí, které ještě vynaložíte. Já vím, že nemáme mnoho času, ale myslím si, že by bylo vhodné, abychom také vzali v úvahu přístup komise, sdílíme vaše priority. Děkuji. A nejprve chci dát slovo kolegům, stínovým zpravodajům. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co zde říkal zpravodaj. A děkuji za vaši analýzu, která byla velmi případná. Samozřejmě víme, jaké jsou problémy, na které budeme narážet a závažný důsledek těch škrtů. Samozřejmě víme, že ty pozitivní účinky se těžko jak si v tom všem vyhledávají, zejména tedy pro eh, evropské občany. Ty požadavky na obnovení nebo oživení programu pro eh, zaměstnanost, co co leží na srdci komisi samozřejmě, tak to jsou všechno politické cíle, o kterých se zmínil už zpravodaj. Jde o to, abychom vlastně chránili všechny tyto prostředky pro programy jako Erasmus pro Plus, Kreativní Evropa a Evropa pro občany. Jak víme v tom návrhu rozpočtu předloženém komisi, jak již jste také zaznělo, tak výbor pro kulturu odpovídá za přibližně 85 rozpočtových linek, zejména v kapitole 15 vzdělání a kultura a 16 komunikace. A souhlasím s tím, co zaznělo. Takže velká část rozpočtu vlastně dělí mezi tři víceleté finanční programy, které zde byly citovány. A to jsou ty které jsou takové nejvíce viditelné pro naše evropské občany a které jsou také politicky nejdůležitější v tom rozhodovacím procesu, který začíná teď a který by nás měl právě dovést k tomu, až schválíme rozpočet na rok 2016. Říkám to proto, že jsou zde určité dotace, naplánované příspěvky, které vlastně přímo jsou adresovány určitým osobám nebo organizacím. Takže to podporuje přímé vztahy mezi Evropou, Evropskou unii a občany. Ostatně kolega Zdrojevsky ve svém na stanovisku velice dobře uvádí, co se týká mandátu pro trialogu, o kterém budeme hlasovat zítra, tak musíme být velice obezřetní ohledně toho opakujícího se problému spožděných plateb nebo neuhrazených plateb. Toto je velice choulostivá otázka. Proč? No, protože výhledy plateb v, těch, v, v tomto návrhu rozpočtu musí být nebo jejich cílem tedy udržitelný musí být nejen splnit cíle na rok 2016, ale také uhradit ty platby, které nebyly uhrazeny v předchozích letech. Takže musíme být velice obezřetní a skutečně dbát na to, aby veškeré tyto uhrady eh, byly kryty. Tedy otázka zní, zda ta čísla, která jsou zde uváděna, na rok 2016 data čísla vlastně nenaruší nebo nebudou ovlivněna těmi, nebo neovlivní negativně ty programy, protože bude potřeba ještě platit neuhrazené platby z předchozích období. Toto by bylo opravdu velice negativní nejen pro občany, ale pro samotný jinou image Evropské unie. Takže když bych se zab, měl zabývat těmi přímými údaji, těmi konkrétními údaji, tak bych se zabýval dvěma věcmi z těch záležitosti zvýšení eh, o provozních nákladů o 5 Nyní tedy uvidíme přibližně, nyní tedy uvidíme, jaké bude to konkrétní zvýšení. To zvýšení samozřejmě pro Erasmus Plus je také zajímavé o 120 a potom také o zhruba o, jde o 500 milionů euro. Takže problém je, že je potřeba pochopit, které platby Jaké jsou tedy ty hlavní závazky pro rozpočet? Vyslechli jsme zde komisaře, co říkal. To se týká jeho, ale to se týká samozřejmě i ostatních věcí. Co se týká kreativní Evropa, zvýšení přibližně o 15 milionů euro a více než 50 milionů zvýšení plate pro Evropa, pro občany zvýšení závazku asi o milion euro, o plateb, plateb o 7 milionů. Já patřím k těm, kteří, jak jsem již říkal před chvílí, tať, kteří považuji ta čísla, která jsou uvedena v rozpočtu, eh, nebo vidím právě tu důležitost, eh, kterou chceme tedy eh, význam, který chceme přidělit těm projektům, které považujeme za naše politické priority a které eh, předkládáme tedy k realizaci. Čili pokud jsou určité pochybnosti o číslech, tak samozřejmě nemohu úplně tyto pochyby nyní odstranit. Je potřeba také, eh, když se podíváme dále, tak se podívat na určité pilotní projekty. Toto je důležitá věc, nebudu je všechny výjmenovávat, je jich zhruba 25, čili nyní musíme pochopit, jak tedy tedy řešit eh, těchto 25 eh, pilotních projektů také z hlediska jejich kvality a tak dále. Ale znovu říkám, že bude potřeba zohlednit těch osm přípravných akcí, ty jsou důležité, to bych chtěl zdůraznit. A na závěr, domnívám se, že jsem pochopil že ve výboru pro kulturu je určitá, určitý úzus, že se snažíme eh, dosáhnout společného stanoviska, tak abychom podpořili všechny programy, které patří do naší působnosti, protože jsou považovány za prioritu nejen námi, ale také našimi občany. A myslím si, že toto je skutečně věc, kterou bychom měli, které bychom měli politicky pokračovat. Děkuji kolego za tuto analýzu, souhlasím s tím. Potom bude potřeba definovat ty priority. A já také souhlasím s tím, co jste říkal o platbách. Ano, je zde skutečně riziko. Pokud jsou zde platby, které se nám hromadí eh, za tři roky, tak samozřejmě je riziko, že ty prostředky budou sloužit k úhradě těchto plateb. Paní Triple, prosím. Yes, I only wanted Já jsem chtěl zmínit jenom několik věcí. První myslím, že kultura a kreativní průmysl musí mít eh, strategický význam ve vsi. To my jako výbor pro kontrolu bychom měli zdůrazňovat, že chceme strategickou roli kultury a vzdělání v EFSI. Za to musíme vždycky bojovat. Vidíme, že um, um, ostatní výbory nevždy vidí potřebu investovat do této oblasti. Další věc, je otázka udržitelného financování Oranetu. Máme víceméně schodu přes e, různé strany, že chceme to financovat. Dále Erasmus Plus um, po skončení problému kultury je důležité, aby s tímto doporučením pro rozpočet, abychom zdůraznili, že chceme financování malých projektů i v regionálních fondech vždy byla tendence v komisi jít um, preferovat ty velké projekty z administrativních důvodů, je to snazší. Z našeho hlediska, abychom um, se, uh, jak si dosáhli na více lidí, tak chceme za, se zaměřit na financování malých projektů. Děkujeme. Ano, já se domnívám, že sítě jsou vždy tou nejlepší možností. Samozřejmě musíme udělat hodnocení dopadů podle pravidel. A také musíme mít na paměti, že malé projekty, pokud jsou spojeny do nějaké sítě, tak mohou mít velký dopad. Někdo další si přeje slovo, nebo to můžeme uzavřít, tuto diskusi. Já bych chtěla, aby hm, tedy vyslechli e, názor komise, když jsme v poměrně uh, rané fázi. Uh, jsem si jist, že, že budete ochotni obhajovat rozpočet pro mladé kulturu a vzdělání. Pokud chcete něco k tomu dodat, máte možnost. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. My jsme zaznamenali různé ty jednotlivé body. Myslím si, že rozpočet, tak jak je navržen, alespoň pro ty příslušné programy, dodržuje finanční perspektivu, dochází k navýšení rozpočtu, jak jste viděli, alespoň pro Erasmus Plus a Kreativní Evropu. Také konstatujeme zvýšení platebních prostředků, jak jste zde už eh, zdůraznili. To souvisí s tím, že bychom chtěli, abych tak řekl, eh, na splatit ty určité nakumulované eh, závazky nicméně, a nicméně splnit závazky na rok 2016, abychom mohli financovat ty příslušné projekty navržené na program 2016. Máme zde určité, eh, zaznamenali jsme, že je důležité financovat malé, drobné projekty, ale je zde určité dvojí napětí, jak víte je samozřejmě administrativně jednodušší financovat větší projekty, projekty větších rozměrů a když se díváme na většinu těch projektů, které přímo se obracejí na občany, nebo tak to jsou skutečně malé projekty, je to eh, relativně malý objem projektu oproti jiným, jiným programům, takže toto všechno jsou věci, které jsme zohlednili. Předsedkyně, děkuji. Ještě bych chtěla říci, že od roku 2016 nový fond také garantuje, eh, vlastně jsou zde určité záruky půjček pro program Kreativní Evropa, je to ten nový finanční instrument. A komise samozřejmě náš výbor by chtěla, chtěl požádat komisi určitá, určitá vysvětlení. Takže děkuji vám všem za pozornost a obracím se na kolegu Zdrojevského. Táži se, zda chce ještě nějak zareagovat na závěr, protože zbývá nám ještě pár minut než přijde pan kolega Fernandez z rozpočtového výboru. Takže možná bychom si mohli udělat pětiminutovou pauzu mezi tím, než přijde pan Fernandez. Eh, takže eh, uděláme si 6 až 7 minut přestávku, počkáme, než přijde kolega Fernandez z, z výboru pro rozpočet, protože hm, jsme trošičku v předstihu. Ne, ale zase na to, abychom se zabývali jiným tématem, teď tak máme málo času, takže 5 až 6 minutek pauza.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 Takže kolegové, kolega Fernandes už je na cestě. Merci de votre présence. Děkuji, že jste mezi nás přišel, pane vážený pane Fernandesi. My jsme vlastně zde vyslechli eh, od kolegy Zdrojevského, který je zde mezi námi a který je naším zpravodajem pro souhrný rozpočet. Tak eh, vlastně víme, že s vámi úzce spolupracuje. Diskutovali jsme tady o prioritách rozpočtu na rok 2016. Víme, že vy jste vlastně zaha- nastoupil tady tu cestu, začal jste bojovat už s komisí. Uh, a měli jsme příležitost eh, tedy udělat si určitou představu o strategických prioritách našeho výboru. Samozřejmě pro nás mm, ty argumenty jednotlivých programů, eh, schopnosti vzdělávání, kulturní a kreativní odvětví, eh, politiky zaměřené na mládež, ale také občan, na, občans, na občany, tedy toto všechno v souvislosti se sportovními programy a s audiovizuální oblastí, to všechno patří do naší působnosti, tak si myslíme, že by to mělo mít větší význam v Evropě, která by měla, mít, eh, měla růst, která by se měla zaměřovat na občany a měla by pracovat inteligentněji a zaměřovat se na dlouhodobou budoucnost. Takže nejprve dám slovo panu Fernandezovi, potom panu Zdrojevskému, potom dám slovo kolegům v sále, protože je důležité, urči, vím, že určitě vyvstanou určité otázky. Po vaší prezentaci parlament bude muset svádět bitvu jsou zde, aby se zaručila otázka těch priorit a také je potřeba lépe se podívat na to, jak rozpočet pro, pro rok 2016 se skloubí s Junkrovým rozpočtem, aby skutečně jsme se zaměřili více na ty synergie. Takže prosím, děkuji a omlouvám se za pozdní příchod. Jsem, přišel jsem pozdě kvůli spoždění ve výboru Ekon a byl jsem tam přítomen eh, na diskusi s Mario Dragim a musel jsem počkat, eh, až na mě přijde řada, proto jsem tedy přišel pozdě a mm, opravdu se vám za to chci omluvit. Také bych vám rád poděkoval. Přicházím sem zejména proto, abych poskytl informace, ale zejména abych vás vyslechl, abych eh, vlastně zaznamenal vaše obavy my už jsme vlastně přijali naše hlavní směry pro rozpočet v březnu, hlavní eh, směry v oblasti eh, zaměstnanosti, podnikat pro malé a střední podniky v oblasti interní solidarity, externí solidarity, přistěhovalectví a také jiné priority. Hovo, vycházíme z té zásady, že dodržujeme závazky, že vlastně dosahujeme kompromisu. A v otázkách plateb máme dohodu, aby se snížila výše nesplacených úhrad eh, na maximum 2 miliardy, ale na rok 2016 je to vlastně problém, kde chceme, aby tento problém byl definitivně vyřešen, protože je to ostuda, že se vlastně neplatí to, k čemu jsme se zavázali, protože platby jsou pouze logickým důsledkem závazku. A také chceme ještě další věc. Podařilo se nám v, Juncker, v rámci Junkrova plánu v Fondu pro strategické investice zajistit, že ty nevyužité marže, nevyužité prostředky mohou být využity, protože je tam určitá celková marže a od roku 2016 je můžeme využívat. To je flexibilita. Máme také jiné možnosti pro flexibilitu. To jsou vlastně právě ty nástroje flexibility. Je vždycky potřeba připomínat radě, že respektujeme víceletý finanční akční plán 2014 až který klesá, protože jsme měli možnost využít tyto nevyužité marže a musíme stále zdůrazňovat tuto skutečnost a také využívání nástrojů, jako je právě nástroj flexibility. Také bych chtěl pohovořit o časovém plánu. Schválili jsme v kom výboru eh, vaše stanovisko k mandátu pro vyjednávání v trialogu a v červencové plenárce bychom tento mandát měli schválit v září, se schválí eh, na, v ve výboru eh, pozměňovací eh, návrhy a v září potom tedy v polovině září aby se to usnesení mohlo eh, odhlasovat. Usnesení 28. až 30. září se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích, 28. října se bude hlasovat na plenárce, 29. října, 18. listopadu na smírčím výboru. 27. května komise prezentovala předložila návrh zprávy, návrh rozpočtu. Mohu říci, že globálně jsme spokojeni a výbor pro, pro kulturu také si myslím, že by měl být spokojen. Co se týká Erasmu+, v tomto návrhu rozpočtu, tak máme navýšení za, na závazky významné 7,4 oproti roku 2015 a pro platby o 30,1 ve srovnání s rokem 2015 také. Více než 75 plateb je určeno na ty závazky za na rok 2016 a pouze 20 na uhradu těch částek, které nebyly uhrazeny v minulosti, pro uhradu nesplacených částek, tedy z minulosti abych tak řekl. Co se týká rubriky 3, na to musíme dávat, protože tam nemáme marži. Budeme muset využít nástroj pro flexibilitu. Domnívám se, že tam poměrně významná částka, ale Myslím si, že zde máme marži, kterou bychom měli mít programy, které eh, spadají pod kulturu jako kreativní Evropa. Tam je navýšení o 8% a 18% a Evropa pro občany také zaznamenalo navýšení 4,5% a platby 20 o 29,9%. Pokud jde o akce komunikační, tedy zaměřené na komunikaci, tak zde také máme navýšení. Takže toto jsou informace, které jsou nejvýznamnější. Pak je zde otázka problému těch pilotních projektů a přípravných akcí. Tam nemáme marži, ale uděláme vše pro to, abychom také získali marži a využili také flexibilitu na, tento, na splnění tohoto cíle, protože se domníváme, že ty pilotní projekty a přípravné akce jsou důležité a že je to vlastně náš cíl. Máme zde také ještě další cíl který spočívá v tom, že jak jsme dělali frontloading iniciativy zaměstnanost mladých, eh, na roky 2014 a 2015, tak jsme v roce 2016 tam nemáme závazek. A chceme, aby tento program pokračoval. A domnívám se, že je mnoho lidí, mnoho kolegů, kteří ještě si neuvědomili nebo neviděli, že v roce 2016, na rok 2016 tam nejsou závazky na in, iniciativu zaměstnanost mladých. Proč? Protože jsme udělali těch 6 miliard euro, to jsme vlastně přesunuli na 2014 a 15. Udělali jsme ten takzvaný frontloading, čili co navrhujeme už do toho mandátu pro trialog a to bude priorita, která nebude si jednoduchá, ale je to vlastně jedna z prvních priorit, které dáváme, zaměstnanost tedy, že chceme flexibility dosáhnout, například ty marže nevyužité bychom tam chtěli eh, zapsat, zaz, eh, zapsat tedy do tohoto cíle, abychom měli závazky na rok 2016. Chceme mít závazky na rok 2016 pro tento program, který je důležitý. Samozřejmě, že je zde určitý paradox který spočívá v tom, že máme nezaměstnanost velice vysokou, zejména u mladých lidí, ale potom je hodně peněz, které členské státy nepou, nevyužijí. A musíme se tady na toto také podívat, proč tomu tak je. Pokud potřebujeme změnit ta pravidla, tak je tedy potřeba je změnit. Ale je to tedy věc, která je nadále eh, prioritou a také se domnívám, ale samozřejmě čekám také na vaše názory, chci slyšet, co vy si o tom myslíte jakožto poslanci. Takže to jsou velmi stručné informace, které jsem vám chtěl uvést, ale jak jsem říkal, já bych zejména chtěl znát, jaké jsou vaše obavy, vaše priority, vaše kritiky, vaše názory tak, abychom samozřejmě dosáhli co možno nejlepšího rozpočtu a z tohoto důvodu jsem také přišel mezi vás. A <clears throat> nebo i chodím tedy do všech výborů. Informativa. Děkuji za tyto první informace. Pan Zdrojevský, vysle, já, vy máte nejdříve slovo a potom dám také ostatním řečníkům slovo. Chtěl bych, chtěla bych připomenout, že komise bojovala, že jsme bojovali, abychom dosáhli tohoto významného zlepš- zvýšení, zejména pro Erasmus Plus a pro kreativní Evropu a určitě bychom nechtěli o to přijít. Tato eh, zvýšení souvisí tedy s těmi plánovanými činnosti. Eh, byl zde komisař, který hovořil o programu e- e- Evropská občanství. Tam je to velmi nízké snížení, které původně mělo být tedy 14%, ale určitě bychom chtěli požadovat, aby se věci ještě zvážily, přehodnotily. Samozřejmě jsme velice, z nás zajímá tato otázka mladých, protože vzdělání, zapojování mladých, to jsou věci, které jsou velice důležité. Vážený kolego. Drogý kolego, já začnu od taky, eh, taky reflexy. Paní předsedkyně, vážení kolegové, dovolte, abych um, na úvod následující. Obecně mm, financování kultury na evropské úrovni je velmi nízké. Nejsnazší by bylo říci, eh, necháme výboru pro kulturu to, co mají, není to mnoho, Eh, ve srovnání s celkem. Říkám to proto, že každý rok máme intervence na zemědělském trhu například eh, částku mnohem větší, než jsou spojené výdaje na eh, vzdělání a kulturu. Proto chci apelovat na všechny, aby se snažili hledat prostředky pro kulturu, protože to je velmi důležité. Dovolte, abych um, nyní zmínil několik detailů. My vítáme to, že Erasmus Plus dostal více financování. Všichni říkají, že to je důležitý program, je velice cené. My chceme eh, rovnováhu, aby naše závazky z minulosti nespotřebovaly eh, peníze, co jsme dostali navíc. Aktivní Evropa není eh, dobře financována a eh, to financování musí být projektováno. Také máme velký zájem o Euronet Plus. Co se s tím stalo? Tento program by měl mít tříleté garance, ale proces byl zastaven a nyní nám bylo slíbeno 5 milionů euro ale to je minimálně milion euro, o milion euro méně, než co nám bylo slíbeno na úvod. Také jsou problémy s lhůtami, s termíny. Pokud my máme problémy s termíny, pak vy, pane Fernandez, máte ještě větší problémy. Někdy jsou ty procedury velmi krátké, někdy probíhají paralelně, to znamená prakticky že naše reakční doba je omezená. To se týká pilotní projektů například. My budeme eh, hlasovat a pak výbor, pak komise a my doufáme, že vezmou eh, v úvahu to, co jsme my odhlasovali. Nevím, za ten proces není trošku obrácený. Já mám jednu otázku o financování přípravných akcí a pilotních projektů. Je to v rámci marží, které máme teď, nebo se to bude korigovat v budoucnu? Jaké prostředky uh, bude uh, nebo poskytne komise? My uh, jsme dostali nějaké informace ze sekretariátu, podle kterých pilotní programy nedostanou více peněz. Já se chci zeptat, zda tomu tak skutečně je. Další otázky? Děkuji. Já chci poděkovat za to, že jste mezi nás přišel, abyste s námi hovořil o nejdůležitějších bodech výboru pro kulturu. Měli jsme intenzivní diskusi s komisařem Amnopolis z, o programu Občané. Zase jsme v posledních letech zažili ten trend, že e, se většina rozpočtu vynakládá jenom na velké projekty a my bojujeme o to, aby část rozpočtu i byla pro i malé projekty, aby se to snadno dalo žádat, aby nejenom pět, šest, sedm partnerů velkých projektů mělo šanci, ale také drobné výměny, které probíhají a které hodně přispívají ke společnému evropskému blahu. To by mělo být již v rozpočtové linii. Ehm, to je důležité, aby v rámci rozpočtu toto bylo pevně napsáno. Já chci zdůraznit co bylo řečeno o Euronet Plus. My jsme eh, dlou, řadu let měli financování konstantní, pak se to eh, změnilo na roční nové žádosti, což samozřejmě eh, například ta to, to, mm, rádiová síť, která je v našem zájmu, je to kontraproduktivní. My bychom si přála, aby v rozpočtu bylo stanoveno, aby mm, bylo udržitelné financování těchto sítí, této sítě. To chci zdůraznit, abych se nemuselo z roku na rok eh, znovu žádat, aby byla kontinuita. To je důležité jasně říci, jasně ukázat, že v rámci investičního programu, který mm, sestavil Juncker, také v kultuře kulturním průmyslu, no, vzdělávací programy e, hrály důležitou roli. Když chceme, mm, když to myslíme vážně s udržitelnými investicemi, tak také investice do kultury a vzdělání k tomu patří, protože co se týče růstu a ekonomického potenciálu, mají dobrou šanci. Na druhé straně investice do vzdělávacího sektoru jsou udržitelné a eh, jenom protože jenom tam, kde jsou dobře kvalifikovaní pracovníci a personál, eh, může být konkurenceschopný průmysl. Takže prosím o podporu návrhu z kulturního výboru, aby nebyly Eh, jaksi zamítnuty jako jakési kulturní blabla. Máme mm, na mysli eh, další, to, to, co je důležité pro vzdělání a další vývoj v Evropské unii. Děkuji, pane Fernandez, že jste mezi nás přišel. Děkuji za váš příspěvek. Já chci zdůraznit, že kultura, kulturní výměna, interkulturní dialog jsou klíčové pro rozvoj Evropské unie, protože pokud lidé nemají možnost se spolu setkávat, je mnohem obtížnější chápat perspektivy druhých. Proto e, to je klíčové pro náš výbor. Měl by to být strategický přístup celého parlamentu rozpočtového výboru. Ano, já podporuji to, co již bylo řečeno, že pro Evropský Hmm, Fond pro strategické investice, kulturu, kreativní průmysl, a vzdělání. To by mělo být centru pozornosti, protože to je klíčové pro rozvoj v příštích letech. Víme, že Erasmus Plus byl navýšen o 40 v rámci nového MFF, ale víme, že je třeba víc. Musíme se podívat na to, co bylo úspěšné, na druhou stranu víme, že nestačí to nestačí, když se podíváme na potřeby společnosti. Měli bychom tady udělat, co bude v našich silách, pokud by bylo možné přesunout rozpočtové prostředky naší, do naší oblasti, tak bychom to měli udělat. Tím se dostávám k programu Evropa pro občany. Se zmínil určitý nárůst, ale není dostatečný. Bylo jasné z jednání s komisařem, že řada projektů je zamítána což není dobrá reklama pro Evropskou unii a škodí to uh, občanům, kteří by se chtěli angažovanost, angažovat. Měli bychom udělat víc v příštích letech, abychom navýšili rozpočet mm, programu Evropa pro občany. A to o větší, než je navrhovaný nárůst. Z mé strany Euronet Plus pokud chceme obnovu, musíme zajistit další financování, měli bychom na tom pracovat mm, společně. Tato spolupráce mezi rády je důležitá, abychom se dostali k občanům, aby občané se bavili o evropských záležitostech. Děkuji. Děkuji. A děkuji mnohokrát za to, že jste přišel vždycky je velice důležité mít příležitost si některé věci vyjasnit a e, i, jak řekli moji kolegové, já bych rád zmínil podobné záležitosti. A to za prvé e, propojení mezi nárůstem závazků na straně jedné a odpovídajícím nárůstem plate. Vy jste nám řekl ta čísla, ale zajímají mě vztahy mezi těmito položkami. A pak otázka e, zálohových plateb Ehm, nám jde o stabilizaci rozpočtu a dlouhodobé programování. A proto, pokud se vyplácejí zálohové platby, měli bychom mít jistotu, že bude zajištěna kontinuita a stabilita. Samozřejmě dopad eh, rozpočtu Evropské unie vždycky záleží na objemu peněz, které se investují. A pokud se podíváme na částku vyčleněnou pro rozpočet kultury, zdá se, že kultura je vnímána jako okrajová záležitost. A přesto kultura vytváří mosty mezi různými oblastmi a samozřejmě také mezi občany. A také se tím ovlivňuje vnímání ob Evropy ze strany občanů. Zda bude neutrální nebo spíše pozitivní, já si proto myslím, že je problém v tom, že neinvestujeme dostatek prostředků do podpory evropanství i v kulturním slova smyslu. Také hovoříte o řadě dalších aspektů, například aspekty nezaměstnanosti, to je velice důležité podchytit. A samozřejmě <clears throat> také často nelze, aby kultura nějakým hodnotným způsobem přispívala boj proti nezaměstnanosti. Nechci hovořit příliš dlouho, jste hovořil o řadě důležitých aspektů, včetně pilotních programů a já si myslím, že bych mohl podpořit vaše slova na druhou stranu, bychom měli také potrhnout skutečnost, že vzhledem k situaci musíme stanovit priority a vzhledem k tomu, že některé aspekty ještě nejsou hotové, to se týká i přípravných aspektů. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já chci jenom doplnit jeden aspekt, a to definice, koncepce kultury. Eh, pardon, já jsem vás neviděla. Ano, děkuji. Já samozřejmě mohu pouze souhlasit a podepsat se pod všechno, co již říkali kolegové přede mnou. Já bych se chtěla eh, zmínit o dvou velmi významných aspektech. Mnoho to chápe stejně tak já, ale co si myslím, že není dostatečně zdůrazněno, je to, co již říkal kolega Zdrojevský, že máme naše tři programy a máme na ně tak málo peněz, že vlastně nesmíme připustit, aby někde na nějakém místě se vlastně ještě eh, vlastně zkrátilo to, co nám bylo slíbeno v rámci víceletého finančního rámce. Bylo to těžce vyjednáno a myslím si, že kdyby to mělo být ještě odstraněno u takto důležitých programů, tak to si myslím, že už v podstatě byl dosažen konsensus, že za žádných okolností toto nemůžeme akceptovat. Druhá věc je, že naléhavě v budoucím rozpočtu se musíme postarat o to, aby vlastně ten rozdíl mezi závazky a platbami, zejména zejména co se týká Erasmu+, aby vlastně se to neopakovalo, protože z toho, co říká komise, když neuděláme nic, tak budeme mít pro Erasmus+, zejména tedy pro Erasmus, to znamená stipendia pro výměny studentů, už v letošním roce v červenci už nebudeme mít možná žádné peníze. Já doufám, že v, roce, v rozpočtu na rok 2016 to bude jiné a to jsou skutečně ty viditelné věci, které vlastně ta poselství, která vysílá vysíláme ven právě to, co se týká Erasmu+, toto je právě hodně viditelné, lidem na tom záleží a pokud nebudou dostávat ty platby, tak se to potom obrátí proti Evropě i proti Evropskému parlamentu, takže vás naléhavě žádám, abyste právě u programu Erasmus Plus dbal na to, aby te, tento propast mezi platbami a závazky nebyla příliš vysoká. Euronet Plus, tam mohu pod, pouze podpořit to, co již říkali kolegové a kolegyně kolegyně a ještě bych požádala Myslím si, že musíme naléhavě obořit o, to, co budeme, o tom, co budeme v budoucnu dělat s Euronews. Myslím si, že to je velký problém. Jsou tam také obsahové problémy a pokud tedy budou někde peníze, které se budou moci někde odebrat, tak možná právě tady než z jiných míst, protože myslím si, že Euronews je skutečně velký problém zejména pokud se týká soukromého financování, které právě se rozšiřuje a nevím, jestli to je skutečně ještě projekt, o kterém skutečně máme hovořit a jestli je to projekt, který skutečně by nadále měl být v této výši Evropou podporován, protože to vlastně nemá už příliš co dočinění s nezávislým a objektivním informováním. Petra i Liuer, prego. Děkuji, Petro. Děkuji. Já bych na úvod rád zmínil s tím, že souhlasím eh, s tím, co Petr řekl o Euronetu a Euronews. Pozice EKR se trochu liší od ostatních kolegů. Ne, že bychom byli jenom pro zvýšení prostředku. Domníváme se, že dotace 25 milionů eur pro Euronews je něco, s čím zásadně nesouhlasíme. Samozřejmě beru taky na vědomí, že Evropské komisi trvalo 8 týdnů, než odpověděla na moji parlamentní otázku, což je rozhodně nad limit co do lhůt pro odpovědi a jenom když jsem se obrátil na ti, tisk, tak se Evropská komise uvolila odpovědět, tak jsem pak eh, ten den, co jsem vydal tiskové prohlášení, že komise eh, neodpovídá, tak den na to komise skutečně odpověděla. Já si myslím, že důležité také respektovat dohodnuté smlouvy, to se týká konkrétně Euronetu. Já tedy v zásadě nezastávám eh, dotace médiím, ale pokud se pro ně rozhodneme, tak je důležité, když už podpořit nezávislé hlasy hlasy ehm, nezávislou novinařinu. Samozřejmě ehm, my neříkáme, že je vždycky lepší vydávat větší prostředky, více zapojení Evropy, zvláště podstatné je to, si to uvědomit v oblasti občanství. Abych, zatímco vnímáme přidanou hodnotu EU v jiných oblastech jako Erasmus+, to je něco, co považujeme za důležité. Občanství a spousta finančních prostředků, na to nám vyvolává určité obavy a um, myslím si, že Eh, komisař, kterého jsme tady slyšeli, je tím nejlepším propagátorem toho, aby eh, Spojené království z Unie odešlo, takže nám to podstatě příliš nepomohlo. Rozpočtová kázeň má zásadní význam pro perspektivu Spojeného království pro ty, kteří chtějí, aby Spojené království v EU zůstalo za správných okolností. K těm lidem patřím i já, proto s velkou pozorností sleduji probíhající diskuse, ale musím neustále zdůrazňovat, jak důležité je nezaměřovat se jenom na zvýšení veřejných výdajů ze strany EU a jeho institucích jako blaho pro blaho, to, co je podstatné, je zaměřit se na oblasti výdajů, kde eh, se přináší přidaná hodnota. Děkuji. Já si dovolím jenom připomenout, že vaše země patří eh, k zemím, které právě na Erasmus Plus dostávají největší objemy prostředků takže dostáváte také podstatnou část finančních prostředků, protože máte velké poptávku. Já bych chtěla jasně říci, že mm, už nechceme mít peníze pro Euronews, nebo že to neznamená, že bychom nechtěli už žádné peníze, ale tam, kde, co chceme zejména dlouhodobě podporovat, je Europa dat, Euronet Plus. Já nevím, jestli možná to bylo špatný, špatné německé tlumočení, ale nebo jestli to nějak zaniklo v překladu pro ty, kteří se nevyznají příliš v tomto tématu. Euronet Plus je vlastně e, takové skloubení mnoha lokálních a místních radiových stanic. E, které vlastně nemohou sami produkovat obsahy, proto se spojili a jsou tam příspěvky například jednoho rádia, které mohou využívat jiní. Takže to má vlastně určitou přidanou hodnotu pro Evropu, aby vlastně takhle byly zprostředkovávány evropské obsahy tam, kde vlastně nemůže to, ty jednotlivé malé, malá rádia sami to vytvářet, takže se spojili, zesítili do toho Euro, plus u Euronews jsem vlastně z téhož názoru, že skutečně pokud tam, kde eh, má, jsou miliardové investice a máme tam investi, investory, a, jako, kteří chtějí vlastně investovat a já skutečně jsem připravena zkrátit, tedy eh, umožnit zkrátit tady tyto peníze Euronews, ale nikoliv, nikoliv e Euronat, čili se souvis, souhlasím s názory, které jste zazněli, musíme vlastně přeskoumat, co se děje v současné chvíli v oblasti Euronews, zejména s ohledem na Ukrajinu, na soukromé investory, kteří se teď nově objevili Musíme se podívat pozorně na to, co se tam děje, zda skutečně ještě skutečně to je vůbec v smyslu, pro, má smysl pro eh, Evropskou unii, ale u toho Euronet, Euronet Plus, to, to se sítění těch radiových stanic, to si myslím, že je něco, co by se nemělo omezovat. Vído, eh, děkuji za to vysvětlení. Ano, rozlišujete tady mezi těmito dvěma Euronet je network, síť tedy, eh, kde Eh, jeho prostředky nejsou příliš veliké a umožňují nezávislým rozhlasovým stanicím eh, se propojit a spolupracovat. Zatímco Euronews, to je jiné téma a je to citlivá otázka. Samozřejmě budeme o tom diskutovat na koordinátorech a komise se na to musí zaměřit, tedy eh, Euronet a Euronews. To je velice důležité oboj, protože komunikace má zásadní význam také vzhledem k problémům, které se tam vyskytují. A doufám tedy, že je z toho zřejmé, že tato problematika si žádá další pozornost. A ještě chci doplnit, že kultura není jenom nějaká generická záležitost. Kultura tvůrčí odvětví představují podstatnou část HDP v Evropě. A lidé si často neuvědomují, že odvětví s velkým eh, duševním kapitálem představuje 50 eh, takového potenciálu a kultura, digitální svět, mezikulturní dialog, to vše tam patří a cokoliv, co pomáhá eh, zvýšit pocit evropanství. A pak samozřejmě problematika Erasmu a tyto programy Erasmus+, Plus a tvůrčí Evr- kreativní Evropa eh, fungují dobře, vše je správně vyčerpáno, nejsou tam přebytky. A co to tedy znamená? Znamená to, že je velká absorpce těch prostředků z těchto programů a e, to si lidé skutečně přejí. Děkujeme mnohokrát za pozornost a můžeme uzavřít. Děkuji, já vám děkuji za vám všem. Mohu vás ujistit, že jsme se skutečně pokusili spojit e, ambiciozní cíle, ale, ale, ale také, aby byly zároveň realistické je to vlastně ta stejná ambice, kterou máme u Evropského invest, fondu pro strategické investice. Na začátku všichni říkali, že je to nemožné snížit eh, škrty z horizontu, nebo ty škrty v horizontu 2020 a Connecting Europe facility a vidíte, že vlastně se to podařilo snížit ty škrty a bude to mít také důsledky pro rozpočet na rok 2016. Ne pro Erasmus, ale pro rozpočet na rok 2016. Pokusíme se ty peníze znovu tam tedy eh, vložit, které byly naplánovány. Rozpočet na Evropskou unii je zhruba tvoří zhruba, jed, nebo zhruba 1% HD, HDP, je to 147 miliard euro ale pouze 6% je na administrativní a, pro, a funkční výdaje, provozní výdaje, což znamená, že 94% je na investice. To znamená, že já neznám žádnou zemi více skeptickou, žádám institucí, aby administrativní a funkční výdaje měly, představovaly pouze 6 rozpočtu. Tato čísla tedy ukazují význam nebo velikost rozpočtu, ukazují také to, vlastně přidanou hodnotu rozpočtu. Stále se zde hovoří o přidané hodnotě toho rozpočtu. A například v politice pro mládež, pro kulturu, i na vzdělávání, to jsou národní kompetence. To jsou vlastní kompetence jednotlivých členských států, ale rozpočet Evropské unie dává více mnoha členským státům než národní rozpočty na ty politiky, eh, jako jsou ty, které jsem uvedl. Máme zde určité limity samozřejmě. Máme limity rozpočtové, komise předložila návrh toho, tohoto rozpočtu. Uvidíme, jak se k tomu postaví rada a uvidíme také, jak vlastně se nám podaří dosáhnout eh, splnění tady těch ambicí a propojit tedy ty ambice s tou reálností. To jsou například ty pilotní projekty nebo přípravné akce. Je to vlastně ostatně v rámci celého toho finančního nařízení tam můžeme mít pouze 140 milionů. Ale máme problém s rubrikou 3 a to, že tam nemáme marži na ty pilotní projekty a přípravné akce. Co je jasné mandátu pro trialog, který navrhujeme, je to, že chceme použít flexibilitu na to, abychom zvýšili marži, abychom mohli financovat pilotní projekty a přípravné akce. Mohu to říct jinými slovy. Chceme marži pro pilotní projekty a přípravné akce v rámci rubriky 3. Máme to v rubrice 1, 1a, Nemáme to teď v rubrice 3, máme možnost udělat to různými způsoby a jeden ze způsobů je využití nástroje pro flexibilitu. Je nutno připomenout, že Erasmus Plus tam došlo k navýšení o 40% oproti roku 2007 až 13, 14,7 miliard euro, které byly vlastně převzaty z roku 2011 a také jsme dali, nebo došlo k navýšení u závazku 15, 15 milionů nebo 16 milionů v roce 2015. A to má samozřejmě dopady na platby. Potřebujeme mít dostatečné množství peněz pro platby. Já se domnívám, že jsem v podstatě odpověděl na otázku ohledně pilotních projektů a přípravných akcí. Počítám s vaší pomocí na to, aby se nám podařilo dosáhnout té flexibility u tohoto cíle jsem velice pozorný k těm argumentům, aby ta rubrika 3, která je nyní nižší než ostatní rubriky, aby se navýšil její význam aby se tam zvýšilo o hodně procent v malé rubrice. To je možná někdy důležitější než zvýšení o malé procento v rubrice, kde je hodně finančních prostředků. Samozřejmě, že zcela souhlasím s tím, že kultura vzdělávání je velice důležitá oblast, ale také informovanost, informace musíme dobře využívat, programy, které jsou které máme tedy k dispozici Mohu vám říci, že znám velice dobře programy pro mládež, pro kulturu, vzdělávání, protože v mé zemi jsem napsal knihu se všemi programy vzdělávání pro mládež, které jsou k dispozici. Jmenuje se Bez hranic. A myslím si, že právě bez hranic musíme řešit tyto otázky. Evropský fond pro strategické investice je otevřený, je otevřený také pro investice do vzdělávání a do kultury. Musíme ho využít tedy. Hovořili jsme zde také o negativních prioritách. Možná, že bychom to neměli dělat teď, v tomto okamžiku, ale pro to vyjednávání by to také mohlo být důležité, to znamená vědět, zda nakonec budeme potřebovat mm, znovu využít, udělat ten redeployment, tedy vzít peníze z určité rubriky nebo určité rozpočtové linky a do jiné tedy. Také je zde otázka Euronet Plus, a znamenal jsem to, vzal jsem na vědomí tady tuto skutečnost a potom se samozřejmě podívám také na vaše pozměňovací návrhy ke všem těmto otázkám a zejména tady k této rozpočtové lince. Doufám, že rada tedy se pozitivně postaví k návrhu komise, protože často máme hodně, jsme zklamaní a rada, aspoň to, co se říká, musí respektovat závazky, musí respektovat víceletý finanční rámec, musí respektovat kompromisy a musí také, a to už bude obtížnější, ale alespoň by měla respektovat svá veřejná prohlášení, která činí o, o svých cílech. A samozřejmě toto všechno by mělo přispět zejména k zaměstnanosti, což je jedna z priorit, kterou obhajujeme. Děkuji. Merci. E grazie molte e contiamo sul sostegno, visto che è anche pubblicato. Děkuji. My budeme počítat s vaší podporou a jistě to bude v souladu s tou publikací, kterou jste zmínil. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 36. a přejdeme i hned ke schůzi koordinátoru, protože již nemáme čas.